Hlasovat se bude zítra v poledne. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Prohlášení Rady a komise ohledně řešení epidemie diabetu v EU. Tato rozprava bude zahájena panem Vamenem jménem Rady a panem Pibalksem jménem komise. Pane Vamene, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, vážený pane komisaři, Děkuji parlamentu za to, že vzal iniciativu do vlastních rukou a uspořádal tuto rozpravu a za to, že upozornil na toto velice důležité téma. Chtěl bych zejména poděkovat eh, spolupředsedům paní Kriste Šaldemose, Simonu Bosotilovi, Marise Matias za jejich vůdčí schopnosti a chci poděkovat i dalším členům pracovní skupiny parlamentu o diabetu, kteří eh, připravili eh, usnesení, které je před námi. velice tvrdě pracovali na tom, aby vytvořili profil dopadů diabetu na zdraví evropských občanů. V celé Evropě vidíme nárůst chronických chorob, které představují obrovskou výzvu pro, prac, pro pacienty a jejich příbuzné a na společnost jako celek. To vyžaduje nový koordinovaný přístup a vyšší míru spolupráce Největší výzvou v tomto kontextu je ten fakt, že žijeme déle a nežijeme dostatečně zdravě. To znamená, že čím dál více Evropanů trpí diabetem nebo jinými chronickými chorobami. Dopady tohoto trendu jsou jasné. Je to zvyšující se tlak na náš sektor zdravotnictví v situaci, kdy e, nám do společnosti a na trh práce vstupuje méně mladých lidí, kteří mají platit tyto vyšší veřejné náklady. A diabet je opravdu jednou ze čtyř nejčastěji se vyskytujících chronických chorob. Momentálně je diagnostikováno v celé EU zhruba 30 milionů lidí právě diabetem. Toto číslo se očekává, že naroste na zhruba 40 milionů kolem roku 2030. Zhruba 10 eh, rozpočtu na zdravotnictví členských států EU se utrácí na přímé léčení diabetu. To znamená zhruba 80 miliard euro, a to ani nezahrnuje náklady na léčení eh, souvisejících chorob nebo komplikací. Momentálně diabetes nelze ani vyléčit, ani potírat. Momentál, aktuální terapie, léčebné metody eh, nezabraňují progresy této choroby a stejně tak eh, nemohou eliminovat eh, riziko dlouhodobých komplikací. Rostoucí riziko diabetu je proto nutné řešit prevencí, včasnou detekcí efektivní zprávou, osvětou a výzkumem. Prevence umí být velice efektivní. Podle Mezinárodní e, zdravotnické organizace, zejména diabetes typu 2, e, který představuje až 85 nebo 95 všech případů diabetu, lze Eh, omezit s základními změnami životního stylu, například tím, že budeme zdravně jíst a pravidelně cvičit. Co můžeme udělat v EU, abychom se s touto výzvou vyrovnali? Eh, otázky zdravotnictví jsou ze všeho nejdříve záležitostí členských států. Evropská unie má v této oblasti pouze omezené kompetence. Nicméně to neznamená, že bychom nedělali nic prosinci 2010 Rada spustila proces reflexe na téma chronických chorob. Vyzvala členské státy a komisi, aby identifikovaly možnosti pro optimalizaci reakce na chronické choroby a aby zahájili spolupráci mezi členskými státy. Tento proces probíhá v úzké spolupráci s příslušnými aktéry a na jeho konci bude vypracován příslušný reflexní dokument. Práce stále pokračuje, je momentálně zpravována na nejvyšší úrovni v rámci příslušných odborů v Radě. Finalizace se očekává v roce 2013. Dánské předsednictví plně podporuje tento proces a využije svůj čas vedení Rady tak, aby jej co nejvíce eh, prosadila. Faktem je, že chronické choroby jsou jednou z hlavních priorit eh, dánského předsednictví v oblasti zdravotnictví. Je to na našem programu, na programu neformálního zasedání eh, ministrů zdravotnictví Horsensu v Dubnu v Dánsku, kde se bude hovořit zejména o splnomocnění pacientů, o takzvaném splnomocnění pacientů. Eh, toto splnomocnění je také téma konference uspořádané pod záštitou dánského předsednictví, která proběhne 11. a 12. dubna v Kodani. Velice rád vám také oznámuji, že European Diabetes Leadership Forum eh, se odehraje 25. a 26. dubna 2012 opět v Kodani. Eh, angažovat se bude široká řada angažovaných stran, eh, nevládní organizace, zástupci vlád, zdravotničtí, aktivisté a další. Dánské předsednictví toto fórum pišně podpoří. Předsednictví je přesvědčeno, že tyto akce nejenom umožní výměnu názoru mezi experty v mnoha oblastech, ale rovněž podpoří proces reflexe o chronických chorobách, který momentálně v Radě probíhá. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, vážený pane komisaři, Momentálně probíhá značná snaha, abychom se vypořádali s výzvami představovanými chronickými chorobami, například diabetem. Práce v radě je však jenom eh, jedním druhem práce, která přispívá k té celkové snaze je potřeba a je vhodné udělat daleko více. Naše rozprava zde dnes odpoledne, dnes večer a rezoluce, které budete zítra hlasovat, pomohou zvýšit povědomí našich občanů o tomto problému a proto se těším na to, že vyslechnu vaše názory na toto téma a těším se, že si je budu moci odnést zpět do rady. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane Vamene. Nyní má slovo pan komisář Špíbalks. Vážený pane předsedající, vážené poslanky, vážení poslanci, vážený pane ministře, chci poděkovat parlamentu za jeho angažovanost při zlepšování života pacientů s diabetem. Evropská komise sdílí vaše znepokojení. Diabetes znamená obrovské utrpení pro více jak 32 milionů Evropanů a jejich rodin. Evropská komise věří, že musíme řešit klíčové příčiny diabetu. Evropská komise tedy plně podporuje váš apel na členské státy, aby rozvíjely strategie, pokud je o životosprávu, eh, při prevenci, pro prevenci tedy diabetu typu 2, jak je to vyjádřeno ve vašem usnesení. Eh, víme, že ne všechny formy diabetu jsou, eh, je, je možné tedy provádět, řešit prevencí, ale pokud je o diabet typu 2, známe hlavní příčiny. Nadváha, obezita, nedostatek fyzické činnosti, tělesné činnosti. Eh, míra obezity se více jak zvojnásobila za plných 20 let. Více jak polovina dospělých Evropanů má nadváhu nebo trpí obezitou, čtvrtina evropských dětí v letech 6, tady ve věku 6 až 9 let trpí nadváhou a tudíž i větším rizikem, že u nich vznikne diabet typu 2. Proto se kroky Evropské komise v boji proti diabetu zaměřují především na hlavní příčiny, to znamená nadváhu a obezitu a nedostatek tělesné činnosti. A právě v tomto duchu již v roce 2007 Evropská komise vypracovala strategii o výživě a tělesné činnosti na podporu snah jednotlivých členských států eh, vykonávat prevenci obezity. Tato strategie se zaměřuje na podporu výměny zkušeností mezi členskými státy, na podporu společných, společného přístupu a koordinovaných eh, opatření, eh, včetně společné reformulace u vyživových eh, složek klíčových, jako je například sůl. Dále se snažíme mobilizovat partnery v celé společnosti, eh, aby eh, podnikal určité kroky, například v rámci Evropské platformy pro dobrou životosprávu, tělesnou činnost a zdraví, což která zahrnuje také, to je důležité, organizace pacientů diabetu. Komise podporuje také kroky výrobců potravin při jak se nové skladbě potravin, výrobě potravin o novém složení. A chci také uvést některé další příklady. V rámci politiky výzkumu komise spolufinancovala výzkum ohledně diabetu a obezity za nějakých 300 eh, milionů eur a to v rámci 6. a 7. rámcového programu pro výzkum. Od roku 2007 bylo věnováno více jak 207 milionů eur na výzkum v oblasti diabetu a obezity. Dále podporujeme výzkum a inovace řešící řešící obecné choroby spojené s výživou, a to v rámci společné programovací iniciativy Zdravá životospráva pro zdravý život. Vítáme tedy eh, apely ve vašich usneseních eh, koordinovat eh, výzkum v oblasti obezity v celé EU. Dále je možné postupovat i v rámci společné zemědělské politiky, komise, Eh, zaručuje, že eh, školáci, miliony školáků v EU každý rok dostanou ve školách ovoce a zeleninu. Eh, komise také podporuje tělesnou činnost iniciativami, iniciativy jako jsou evropské směry či pokyny pro tělesnou činnost. A co je také důležité vzpomenout v oblasti audio, vizuálních služeb a médií, se komise snaží snížit tlak v oblasti inzerce potravin, Reklama na potraviny. Také komise podpořila kroky eh, v rámci zdravotních programů, eh, kdy členské státy zavádějí programy prevence a péče o pacienty s diabetem a také se zlepší evropské kapacity pro monitorování epidemie diabetu. Zvláštní pozornost je věnována diabetu u mladých a faktorům uh, spojených s touto chorobou v dětském věku. Komise se domnívá, že rámcový program pro výzkum a také program zdraví přispívají k průlomům Eh, v oblasti výzkumu, eh, dědíkovou smluv průlomu v oblasti prevence a, eh, a léčby diabetu a lepší pochopení propojení mezi diabetem a jinými chorobami. Vaše usnesení také vyzývá komise členské státy, aby zajistili adekvátní následné kroky po summitu, k summitu tedy OSN o nepřenosných chorobách. A v této souvislosti bych vás rád informoval, že komise již zahájila proces úvah společně s členskými státy a zainteresovanými subjekty, abychom identifikovali oblasti pro kroky na evropské úrovni, které by měly přidanou hodnotu. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane ministře, doufám, že eh, uznáte snahy komise při řešení epidemie diabetu a na podporu členských států v jejich snahách o prevenci a řízení eh, výskytu této choroby. Evropská komise se pečlivě prostuduje vaše usnesení a bude se snažit vyhovět vašim výzvám k podniknutí dalších kroků. Evropská komise souhlasí s Evropským parlamentem ohledně potřeby vykonat více u tohoto problému. Například eh, provádět prevence diabetu zejména mezi dětí a adolescenty, eh, podpořit pacienty, umožnit jim žít plnohodnotný život, a také dá k dispozici nejlepší možnou diagnózu a e, možnosti léčby e, pro pacienty, minimalizovat riziko e, vzniku spojených chorob, tedy souvisejících chorob. Komise se domnívá, že může poskytnout největší přenou hodnotu tím, že se zaměří na výzvy a příčiny, které jsou společné mnoha nepřenosným chorobám, jako je diabetes, spíše než aby se zaměřila na jednu jednotlivou chorobu nebo na tyto jednotlivé choroby odděleně. Eh, pokud budeme řešit obezitu, budeme řešit diabetes a také celou řadu jiných chronických onemocnění. Zároveň. Proto Evropská komise preferuje horizontální holistický přístup na místo specifických strategií pro jednotlivé choroby. A v tomto duchu také komise bere na vědomí skutečnost, že výzvy v tom smyslu, aby EU vypracovala zvláštní strategii pro diabetes a monitorovala eh, kroky v této oblasti. To budeme vnímat eh, v souvislosti s tím, co jsem právě řekl. Dovolte, abych vás také ujistil, že řešíme rizikové faktory, vycházíme z jasných eh, údajů, vědeckých údajů, podporujeme členské státy a komise, tak to bude i nadále plně sehrávat svoji roli při řešení problematiky diabetu. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři. Eh, chtěl bych všechny účastníky této debaty upozornit na to, že v 8 hodin musím přerušit zasedání. Eh, pokud bychom nebyli hotovi, tak eh, by to nebylo vhodné. Nyní tady mluvčí za frakce, nejprve pan Busutil, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že diskutujeme o této věci právě dnes, protože již dva roky vlastně se o tom eh, tady hovoří a mm, mm, jsem hrdý eh, spolu s kolegy, kteří pracovali na eh, tomto tématu, že o tom mluvíme, protože mm, se to týká desítek milionů spoluobčanů, kteří trpí cukrovkou a dva další miliony lidí kteří eh, trpí diabetem, tak eh, mají skutečně problémy s každodenním životem. 30 diabetiků ani neví, ani, eh, že mm, jak je jejich zdravotní stav. Já nejsem lékař, ale vím, že to je vážný problém. To je důvod, proč dnes mm, právě o tom mm, to tématu zde mluvíme, protože jde o Eh, životy milionů milionů eh, spoluobčanů a je třeba společně nalézt efektivní řešení. Často se říká, že eh, zde, mm, že by to znamenalo vysoké výdaje, kdybychom chtěli řešit tom, mm, tento problém, ale to přece není argument, protože když dnes eh, budeme řešit eh, diabetes, tak to bude znamenat úspory peněz do budoucna. A to je jeden z důvodů, proč dánské předsednictví si stanovilo toto jako prioritu. A proto také bychom chtěli, aby i komise předložila strategii a aby apelovala na členské státy, aby přijali své národní strategie boje proti cukrovce. Děkujeme vám. Dále paní Šaldemose, prosím. Máte minutu a půl. Tak for det, herr formand. også tak til til... Děkuji, pane eh, komisaři, děkuji, pane ministře, děkuji za tyto příspěvky vaše. Eh, ano, musíme jednat a dělat více, než jsme dělali do posud eh, v boji proti diabetu. 32 milionů spoluobčanů trpí cukrovkou. 32 milionů navíc Eh, asi eh, bude eh, postiženo diabetem typ 2. Ale tady u diabetu typu 2 je možná prevence, proto bychom měli být akční. A je třeba bojovat s příčinami, jako je obezita. Je možné bojovat samozřejmě proti obezitě a, by, a přesvědčovat občany, aby žili zdravějším způsobem, je třeba i e, e, pracovat na normách pro e, lepší schromažďování e, statistik o diabetu a dalších chorobách, Bychom byli schopni zjistit, zdali ty naše iniciativy zaznamenaly určitý pokrok, zdali měly efekt. Já ráda slyším radu, která říká, že se tím bude zabývat, ale myslím si, že e, členské státy by měly především aktualizovat e, vlastní národní plány boje proti cukrovce. Nezapomínejme, že mm, to je věc pro občany. Takže děkujeme, že jste se zavázali, že s tím něco uděláte. Děkujeme za váš příspěvek. Jako další za Alde paní Latford. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, časová bomba diabetu přestala tikat a explodovala. Jsem velice proto ráda, že dánské předsednictví a parlament, samozřejmě my zde máme také dánský vliv, podporují toto konkrétní zaměření právě na diabetes. Vzhledem k tomu, že se jedná o 10 našich výdev na zdravotnictví, je důvod sám o sobě. Diabetes typu 1 a jeho výskyt u dětí a adolescentů je poměrně nečekaný. Diabetes typu 2 už tady několik roků máme. Vede ke komplikacích, jako je například srdeční selhání, selhání ledvin nebo slepota. To jsou všechno komplikace, které jsou velice drahé. Jak řekl pan komisař, ne všem typům diabetu lze zabránit. A zmiňme zejména těch 10 až 15 kteří mají typ 1, jsou to i malé děti výlučně horizontální přístup často ignoruje typ 1. Zdá se, že eh, ten nedostatek eh, urgentnosti diabetu má dva důvody. Jednak eh, se myslí, že lidé se s tím snadno vyrovnají, musí pouze dávat pozor, co jedí, aby nezemřeli. Nicméně někteří lidé zemřou přímo na diabetes ale mnoho z nich, mnoho, daleko více z nich zemře na ty devastující eh, vedlejší účinky. Dále zde máme určité předjímání. V podstatě se hovoří o tom, že tato choroba se týká pouze nezdravého způsobu života, co je samozřejmě nesmysl. Eh, komisař slíbil reflexy. Potřebujeme však více. Potřebujeme komisi donutit k tomu, aby aktivně vybudovala strategii pro diabetes na základě doporučení rady. Nepřijímám pouze horizontální přístup eh, a to, že je vzájemně výlučný s kon- konkrétním zaměřeným přístupem. Děkuji. Děkujeme vám za frakci zelených paní Brepolc. Děkuji, pane předsedo. 15. září 2011 Evropský parlament přijal usnesení eh, ve světle samitu OSN, eh, které se týkalo nenakažlivých chorob nepřenosných chorob. A tam hovoříme o tom, že je třeba více spolupracovat s příslušnými orgány v členských státech. A i e, v říjnu 2010 jsme zorganizovali tady e, setkání e, skupiny, která má na starosti zdraví, zdraví tedy orgánů jako ledviny srdce a tam se hovořilo především o prevenci. Samozřejmě prevence je důležitá, ale také je třeba i hm, e, efektivně využívat prezenci, protože i e, ty hm, indikátory e, této choroby jsou velice dobře známy. A hm, Eh, další nepřenosné choroby jako rakovina nebo eh, nemoci srdce eh, nebo tedy respirační choroby, tak ty také by do toho měly spadat. Ale já vzhledem k důležitosti obsahu budu hlasovat pro tuto usnesení. Děkuji. Paní Matias jako další za GUE. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Jak již zaznělo, diabet eh, se týká více jak 30 milionů lidí v Evropě, takže to už zní skutečně jako epidemie a proto si myslím, že je důvodné, eh, aby Evropský parlament přijal v této věci samostatné usnesení, eh, tím spíše, že je to poprvé, kdy se parlament dotýká toto tématu. Šlo o kolektivní úsilí. V žádném případě se nesnažíme nějak Eh, zastínit dosávadní eh, práce na nepřenosných chorobách, naopak se snažíme posílit eh, možnost intervencí, zásahu. Ročně umírají miliony lidí na diabet, to znamená, víme, že diabetes je často hlavní příčinou umrtí, také amputací, selhání klíčových orgánů, srdečních potíží, dýchacích potíží a tak dále samozřejmě můžeme buď konstatovat, že taková je situace a každá vláda se bude eh, snažit, jak umí, nebo si můžeme říci, že to, že chybí evropská strategie, je součástí problému, přispívá k němu. Myslím si, že můžeme ale co se vykonat v oblasti včasné diagnózy, investic do, do výzkumu a proto se domnívám, že toto usnesení je prvním krokem a eh, ceným eh, dílem spolupráce s správným směrem. Děkujeme vám, paní kolegyně. Nyní ostatní žádosti o slovo. Jako první paní Mazej Kukovič. Máte jednu minutu. Chvála, gospod předsednik. Pozdrav... Děkuji, pane předsedající. Vítám toto usnesení a vítám také, eh, že se tato věc stala prioritou dánského předsednictví. Ze své vlastní zkušenosti eh, za našeho předsednictví v Evropské radě mohu říci, že váš přístup je velmi pozitivní, protože povědomí o tomto problému se rozšíří na celou Evropu. Nejde pouze o řízení výskytu choroby eh, či léčby, ale také o prevenci. Co je tady klíčové, je povědomí občanů, eh, informovanost občanů, znalosti o tom, co mohou sami učinit eh, v rámci prevence nebo poté, co byla u nich choroba diagnostikována co znamená, co, co dokáže svést tedy změna životosprávy, že nejde pouze o to brát léky, ale je třeba změnit skutečně svoji životosprávu. Rysuje se zde také velká příležitost pro občanskou společnost, která je velmi aktivní na tomto poli, sehrávat výraznou roli při zvyšování povědomí občanů. Samozřejmě ve spolupráci s odborníky. Takže zde existuje příležitost k synergiím a k spolupráci se všemi zodpovědnými eh, subjekty. Děkuji. Pan Perel Rodriguez, jedna minuta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, v době ekonomické krize a v době škrtů v rozpočtech, které se také týkají zdravotnictví, tak eh, v mé oblasti, kde žiji, tak vlastně tam Eh, hodně se dělají škrty v těch investicích do výzkumu diabetu, tak proto toto usnesení je tak vítáno. My pracujeme na společné strategie boji proti eh, diabetu a zde je třeba, aby rada řekla státům, že musí zvýšit výzkum, mm, které se, který se toho týká, aby koordinovali ten výzkum, aby byl optimalizován, efektivní, aby zlepšili i snahy ovlivnit lidi, pokud je o životní styl a aby i mm, tak eh, eh, se došlo k lepší koordinaci i národních programů, aby to koordinovala komise, aby to vedlo k efektu, k výzkumu, k výzkumným eh, účinkům. A zde je třeba i mm, snad, mm, pokud, pokud do toho nevložíme peníze, tak nás to bude stát později více peněz. A je to problém, který se týká života mnoha lidí a my jako Rada komise a my parlament musíme udělat vše pro zdraví našich spolupčanů ano, Nic více, děkuji. Děkujeme vám, pane kolego. Slovo má paní Morkunajte Mikulenině. Máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Pagrindinių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 Paní kolegyně, vyskytly se technické problémy s překladem. Prosím, jestli byste mohla začněte ještě jednou. Děkuji. Šiandieną diskutujeme svarbių klausimų. Dnes eh, vedeme rozpravu na důležité téma. Valné schromáždění OSN potvrdilo, že diabetes je jednou ze čtyř hlavních nepřenosných chorob ve světě. To znamená, jde o globální problém, jde o epidemii. Čísla jsou šokující. 33 milionů eh, občanů EU má diagnostikovan diabetes, to je 10 téměř 10 celkového počtu obyvatel. Dalších 32 milionů občanů je v rizikové skupině. Eh, diabetes eh, přináší mnoho ztrát nejenom v oblasti zdraví, ale také na to sebou nese tedy velké náklady v oblasti financování zdravotní péče. Jde o téměř 10 celkových výdajů na zdravotnictví. Proto je třeba přijmout opatření eh, pro boj proti této chorobě a pro její prevenci. Jenom polovina členských států má zavedeny adekvátní strategie, eh, přičemž jde o první kroky, jako je dostatečná informovaná společnosti o rizikových faktorech. Existují různé programy, je třeba tyto kroky koordinovat ať už jde o tvorbu zdravotní politiky, či využívání potenciálu výzkumu, eh, využívání působení nevládních organizací. Chci poděkovat eh, hlavnímu zpravodaji panu Busetolovi, protože eh, to usnesení otevře cestu efektivnímu boji proti této chorobě. Děkujeme vám, děkujeme všem poslancům a poslankyním, kteří pořádali slovo. Nyní catch the eye. Já se ptám, kdo se hlásí o slovo. První žádost eh, paní Záborská. Prosím. Děkuji, pan Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Předložené usnesení žádá koordinaci postupu na úrovni členských států a Evropské unie, ale pouze nepřímo hovoří o zpovědnosti jednotlivce. Nemáme mandát zbavit občany této odpovědnosti, ale míra solidarity v systému eh, veřejného zdravotního pojištění by měla odrážet volbu prokazatelně škodlivého životního stylu. Zároveň musíme respektovat rozhodnutí členských států, protože zdravotnictví spadá do jejich pravomoci. Finanční možnosti členských států se liší. Takže například Slovensko se dnes nemůže dovolit takovou míru financování léčby diabetu, jako mají staré členské státy EU. Stotožňuji se proto s doporučeními ve společném prohlášení ohledně posílení výměny informací a nejlepších postupů, zejména to platí pro diabetes druhého typu. Děkuji za pozornost. Dankeschön. Děkujeme vám. Paní Judith Merkis. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, dámy a pánové. Eh, jsem ráda, že dnes máme na programu toto významné téma. Je důležité, abychom se podívali na celou otázku eh, obecně asi 25 lidí, eh, kteří trpí diabetem, ani si to neuvědomují, nevědí o tom. Takže proto se musíme zaměřit na prevenci a na to, co lidi dělají v každodenním životě. Tady lze co zlepšovat. Avšak eh, mm, samozřejmě mohou dostávat třeba informace o hrozbě diabetu třeba na smartfony nebo podobné další eh, prostředky lze použít do, do budoucna třeba by mělo být možné, aby eh, lidé se mohli testovat doma, aby zjistili, zda mají nebo nemají cukrovku a eh, dnes máme dostupné technologie a to je právě oblast, kde by měla Evropa při, eh, přijmout svoji strategii v digitální éře. Je také třeba i zajistit snažší přístup k těmto produktům, k těmto výrobkům pořád ještě existují bariéry eh, svobodného pohybu eh, této zdravotní techniky, eh, těchto přípravků a mm, je třeba, aby byly snáze dostupné a tím i bychom podpořili lépe. Děkujeme. Pan Busoj, prosím. Tak analyzujeme ku atenci čífrele privind uh, Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, když se podíváme na čísla, která se týkají prevalence diabetu typu 1 nebo typu 2 v EU, je e, jasné, že je potřeba vyvinout velkou aktivitu, abychom s diabetem bojovali. Musíme dávat důraz na prevenci, protože z hlediska nákladů je prevence nejvýhodnější. Bohužel, hovoříme-li o diabetu, soustředíme se většinou na léčbu, a na prevenci v podstatě zapomínáme. A zapomínáme také na prosazování zdravého životního stylu, který je u této choroby naprosto zásadní. Nyní diskutujeme eh, výzkumný program Horizon 2020 a toto je příležitost pro zlepšení celého systému. Je to příležitost pro lepší koordinaci výzkumných aktivit v oblasti diabetu a příležitost pro, proskyto, pro poskytování nové infrastruktury nových financí. Potřebujeme takovou strategii, která se zaměří na včasnou detekci, prevenci, zprávu této choroby eh, a informace a výzkum. Děkuji. Děkujeme. Pan eh, Kaliluk Georgias má slovo. Děkuji, pane předsedo. Možná já bych se rád podíval na eh, diabetes u dětí, a to z řady důvodů. Moje neteř, které šest měsíců eh, má mm, No, které šest let, tak před rokem a půl jí byla diagnostikována cukrovka typu 1 a mm, i e, to znamená, bylo vysvětleno rodičům, že musí pravidelně měřit e, cukr, úroveň cukru, cukru a když mm, mm, to e, dítě potom chodí třeba do školky, tak to je velice těžké potom pro rodiče přesvědčit ty ostatní, že by měli se o to postarat. A i dnes tedy v moderní Evropě eh, zde panuje velká ignorance. Jsou tam předsudky různé a eh, i často eh, to vede k diskriminaci to se nesmí eh, stát. A proto musíme eh, pracovat hodně na informovanosti, poněvadž dítě s diabetem musí mít možnost vyrůstat jako ostatní eh, děti, musí mít možnost vést šťastný život jako ostatní. Ganz herzlichen Dank. Děkujeme vám mnohokrát. Slovo má Paška. Vážený pan předsedající, eh, vážený Děkuji za pane předsedající, vážený pane komisaři. Šíří se epidemie cukrovky, vážný problém civilizované společnosti a nárůst eh, incidence cukrovky, výskytu cukrovky v Unii nemůžeme přehlížet. Více jak ninety onemocnění představuje diabetes druhého typu, kde ztráta eh, schopnosti využívat glukózu způsobena nesprávným stravováním a nedostatečnou tělesnou aktivitou. Onemocnění, které se nedávno vyskytovalo převážně u dospělých, se už výrazně rozšiřuje i v dětské populaci. Vzhledem k tomu, že cukrovku zatím nedovedeme léčit a toto onemocnění stále eh, více zhoršuje jak se život eh, pacienta až do jeho smrti, musíme se orientovat především na účinnou prevenci, spočívající ve změně škodlivých stravovacích návyků a zvýšení fyzické činnosti populace. Eh, spoplatnění, zvláštním spoplatněním zdraví hrožujících produktů, eh, jako u tabáku nebo lihovin, bychom mohli přispět k lepší orientaci spotřebitelů na zdravé přirozené potravinové produkty eh, potraviny. Získané finanční prostředky bychom poté mohli využít pro stimulaci společnosti k pravidelnému konečnímu sportování. Možnosti pro vytvoření pozitivních změn v, návyko, v, ve stravovací oblasti eh, o jiných návyků eh, je více, ale komise tedy by musela jenom vypracovat také poté efektivně uvést život. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát. Tím pádem uzavíráme proceduru Catch the Eye. A to uzavře pan kolega Mikolášik, prosím. Dankeschön, Eh, Děkuji, pane předsedo. Diabetes se vyskytuje čím dál více a více v členských státech EU a zasahuje životy 32 milionů občanů, cirka, což představuje 10 evropské populace. Cukrovka je také příčinou až 325 tisíc úmrtí v EU. Diabetes 2 má za následek zkrácení délky života o 5 až 10 let a diabetes typu 1 až o 20 let života. Do roku 2025 se zvýší počet lidí trpících cukrovkou asi o dalších 16 Výdaje na léčbu každého občana EU, který trpí diabetem, představují v průměru 10 až 18,5 celkových výdajů na zdravotnictví dané země. A potřebujeme také lepší koordinaci na evropské úrovni i eh, když samozřejmě zdravotnictví spadá do suverenity každé země a každá země by měla mít vlastní akční plán a také bychom měli podporovat i boj proti obezitě a propagovat zdravý životní styl. Děkuji. Děkujeme vám. Nyní prosím zástupce komise a rady na závěr této rozpravy. Nejprve dostane slovo komisař Pibalks. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, Eh, mnozí řečníci a pan Papa Nikola konkrétně zmínili zcela správně diabet typu 1 a spojené komplikace. Nejdůležitější opatření, které zde máme, je včasná identifikace těchto chorob, protože tím pádem možné brzy zahájit léčbu. Otázka včasné diagnózy a to, co zmínil pan Papa Nikolao, by mohly být řešeny v rámci reflexního procesu o chronických chorobách. Jednoznačně nám může pomo- pomoci také další školení lékařů, které zajistí, že včasná diagnoza bude probíhat efektivním způsobem ve všech členských státech EU. To je naprosto zásadní. Pokud jde o diabet typu 2, eh, chápu ten tlak postupu choroba od choroby, ale eh, když se podíváme na eh, strategii komise na výživu, nadváhu, obezitu. obezitu. Je to opravdu důležitá strategie, která podporuje národní strategie v této oblasti a e, jsem přesvědčen, že e, na základě plodné rozpravy komise bude i nadále bojovat s diabetem všemi prostředky, které budou k dispozici. Děkujeme vám mnohokrát, říká pan předseda, pane komisaři. Prosím, ještě procesní námitka, paní kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěla jsem jenom komisaři připomenout, že si myslím, že špatně rozuměl panu Papa Nikolau, protože pan kolega eh, eh, kolega hovořil o diabetu typu 1 a to se vůbec netýká chronických chorob obecně. Jde nám o to, jestli je nějaká škola vybavena pro to, aby se vypořádala se specifickými potřebami dítěte s diabetem typu 1. To znamená, jestli může mu dávat injekce a tak dále a tak dále. A za, zamotávat do toho chronické choroby nebo něco takového to ukazuje, že zcela nechápete konkrétní požadavky diabetu, zejména diabetu typu 1 u dětí. Děkuji. Pane komisaři, chcete ještě reagovat? Well, uh... No, děkuji. Já jsem to pochopil tak, že se týká od typu 1, ale nicméně zvyšovat povědomí o tom to je naprosto zásadní, takže chápu, co chcete říct. Dobrá, pokud máte ještě pochybnosti, navrhuji, aby tato rozprava pokračovala bilaterálně mezi vámi. Teď má slovo na závěr kolega Vamen za radu formand ærede medlemmer af europa parlamentet Děkuji, pane předsedající, vážené europoslanky, vážení europoslanci. Děkuji mnohokrát za tuto důležitou a podle mého opravdu vynikající rozpravu. Samozřejmě potřebujeme se zaměřit na cukrovku a další chronická onemocnění, v členských státech, na komisi a samozřejmě to platí i pro parlament. Chci poděkovat všem řečníkům, kteří vystoupili v této rozpravě. za to, že ocenili snahy dánského předsednictví v této oblasti. Aktuální trojka Polsko, Dánsko a Kypr se zaceluje na tuto komplexní problematiku a v průběhu dánského předsednictví jsme se rozhodli zaměřit na chronická onemocnění a konkrétně právě diabet. I moje přítomnost zde jakožto zástupce dánské vlády je, myslím, také výrazem eh, naší angažovanosti v této věci. Chci tady poděkovat eh, parlamentu za to, že nám všem eh, takto umožnil snažit se hledat společná řešení pro všechny, kdo touto chorobou trpí. Společně komise, parlament i členské státy můžeme dosáhnout a poskytnout lepší kvalitu života pro eh, pacienty s cukrovkou a díky společné snaze můžeme dosáhnout zabránění vzniku tohoto onemocnění o milionu Evropanů do budoucna, s tím, že to onemocnění má samozřejmě dopad nejen na pacienta, ale i na jeho rodinu. Je to tady skutečně nesmírně důležitá rozprava. Ta diskuse bude eh, pokračovat jistě i po této rozpravě a mohu vás ujistit, že dánské předsednictví až eh, do samého konce a také eh, v koordinaci s nadcházejícím předsednictvím Učení maximum pro to, aby toto důležité téma zůstalo v Evropě na pořadu dne. Chci tedy popřát parlamentu i komisi mnoho štěstí do jejich práce, stejně tak členským státům a těším se na řešení tohoto problému v budoucnosti, tak abychom přinesli řešení prospěch milionům občanů EU. Děkujeme vám, pane kolego. Děkuji, poděku, chci poděkovat všem, kteří se účastnili této rozpravy. A na, nakonec vás chci informovat o tom, že eh, byly předloženy čtyři návrhy usnesení k tomuto tématu. Eh, rozprava je tímto tady ukončena. Hlasovat se bude zítra eh, ve středu ve 12 hodin. Tím pádem odročuji zasedání až do 21 hodin. Pak bude opět na vás.